Nejdříve bych řekla, z hlediska koordinátorů v podstatě není co podotknout, schůze koordinátorů se prostě chovat nebude a to z toho důvodu, že toto je poslední schůze našeho výboru a bylo již řečeno téměř vše. Eh, příští týden ještě máme plenární zasedání, z našeho pohledu budou jisté věci na pořadu jednání a až toto vyřídíme, vlastně je to vše. Dále. Chci říct, že zde máme pět právních sporů, je to pod bodem 11. Je to tedy relativně velké množství a tyto spory eh, v velké části přišly téměř na poslední chvíli a proto eh, si sama kladu od otázku, jak se tedy máme správně dobře připravit a pečlivě připravit na takováto soudní řízení a proto navrhuji, abychom postupovali písemně. Ovšem, co je nyní důležité, a v tomto smyslu děkuji všem pracovníkům našeho výboru a také politickým skupinám, protože byli ochotni se věnovat přípravě, řádně to připravit, takže budeme schop 100 se dnes tedy tomuto bodu číslo 11 řádným způsobem věnovat. A ještě chci poukázat na to, že Přesně v 15 hodin budeme hlasovat, to je důležité zejména z hlediska kvóra, takže 15 hodin hlasování a potom e, schůze za zavřenými dveřmi, kde budeme probírat veškeré ty případy, o kterých musíme rozhodnout. A dále bod různé, bod 15. Tady budeme mít krátkou prezentaci Politici departments, tedy oddělení politik, které se týká obchodních eh, eh, obchodního tajemství a pak budeme mít ještě krátký rozhovor o eh, mise, naš, o mise našeho výboru do Aten, byla tam paní Taň, pan Berglinger a další. Já jsem na základě písemných záznamů a hovorů, které jsem s nimi již měla, zjistila, že to byla velice konstruktivní cesta, takže se k ní rozhodně ještě vrátíme pod bodem různé. A tím se dostávám k ještě jedné důležité věci, a totiž k tomu, že za zavřenými dveřmi se budeme věnovat ještě jednomu případu, e, který se týká imunity na náš výbor. E, přišla žádost 2. dubna od předsedy, abychom se je to tedy případ, který byl na náš výbor zaslán způsoben FEJ. Vy, kteří se zde, zde déle znáte tento postup, já hned pak předám slovo paní Lichtenbergerové, až projdu pořad jednání, což jsem v podstatě již učinila, takže prosím, paní Lichtenbergerová, musím upřímně říci, že nechápu, nechci, abychom měli tento případ na bo, pořadu jednání. Já jsem obdržela doklady pouze ve francouzštině. Neumím natolik dobře francouzsky, abych to mohla posoudit. A navíc, pokud jsem to správně pochopila, tady nemáme ani poznámku ze strany francouzských úřadů. Máme tady pouze jeden článek, který vyšel v novinách a z mého pohledu nemůžeme toto zařadit na pořad jednání, protože naprosto nejsem sto si na toto udělat názor. Předsedkyně, milá paní Lichtenbergerová, dávám vám za pravdu, co se týče těch francouzských dokumentů. Ovšem, v rámci schůze za zavřenými dveřmi se k tomu ještě jednou vrátíme, tak jak to bylo navrženo. Samotná zpráva je totiž k dispozici v angličtině, ale samozřejmě vaše poznámky k tomu připojíme a doufám, že v tu dobu zde bude více poslanců, abyste měla možnost jim to ještě zopakovat a my se k této věci samozřejmě vrátíme přesně z této perspektivy. Pokud nikdo nemá nějaké další poznámky k pořadu jednání, tak bych přešla k bodu číslo dvě, to jsou sdělení předsedkyně. Budu velmi stručná, žádná sdělení nemám. A tak se dostáváme k bodu číslo tři, což je schválení zápisů ze schůzí konaných 10. března a 19. až 20. března 2014. Pokud k ním nemáte žádné námitky, přešli bychom i hned k bodu číslo 4 a zde bych se i hned obrátila na naší právní službu v záležitosti biocidů, tak, aby nám osvětlili, jak oni tedy vidí případ těch biocidů. Takže prosím. Pokud byste mi mohli ukázat, kde sedíte, já bych vám pak udělala slovo. Takže prosím, máte slovo. Thank you, madam. Děkuji. Paní předsedkyně, ještě předtím, než schrnu závěry, které plynou z příslušného judikátu, dovolte mi krátce připomenout, jakou, jaká otázka byla položena soudu. Komise, komise byla splnomocněna k tomu, aby nastavili poplatky, které mají platit podniky ve chvíli, kdy žádají o povolení nějaké látky. Podle komise ten základní právní akt neobsahuje dostatek prvků na to, aby bylo možné kvalifikovaně stanovit výši poplatku. Komise tedy vyžaduje delegované, delegované akty, které by byly další části tohoto základního aktu. Tento judikát neumožňuje zásadně rozlišit eh, mezi delegovanými a prováděcími akty a to, co je v daném konkrétním případě lepší. Ta otázka zní tedy, je text základního aktu dostatečně konkrétní, nebo tam nějaké části chybí? I kdybychom neměli teoretický koncept, eh, vidíme jasné náznaky toho, co prováděcí akt prostě nezvládne, kde tedy není možné prováděcí akty použít. Soudní dvůr vysvětluje, že jsme nemohli použít prováděcí akt v případě, že nastavení, že tedy text toho základního aktu nebyl úplný. Pokud podmínky a kritéria podle kterých komise uplatňuje své pravomoce, nejsou nadefinovány již v základním aktu, pokud eh, ty eh, základní principy a vodítka nejsou obsahem základního aktu, pak není možné komisi dát prováděcí, k dispozici prováděcí akt. Řídíme se tedy právním rámcem podle článku 291. Pak je tu tedy také ještě ta problematika výběru termínu, tedy mít možnost a podobně. Výběr nebo na kontrolu ze strany legislátora, ovšem to neznamená stejný typ kontroly jako v příp- jiných případech. E, e, soudní dvůr tady používá trošku jiné výrazy, například e, možnost hodnotit a podobně. Soudní dvůr zdůrazňuje, že ta stará pravidla, která platila před Lisabonskou smlouvou, už neplatí, situace se změnila a všichni z toho musí odvodit příslušné závěry. Soudní dvůr také zdůrazňuje, že koncept prováděcího aktu je třeba nazírat eh, nedílně s problematikou delegovaných aktů. A o pár stránek dál se dočteme, že tam, kde jde o delegované akty, ty musí být tedy konkretizovány, na rozdíl od toho, co je eh, musí být tedy dány v jasný eh, protiklad k, nebo tedy jasně nadefinovány, by nebylo možné si je volně vybírat. Soudní dvůr si také tedy Eh, také ještě hovoří o tom, že je třeba vyhodnotit, zdali text základního aktu je úplný nebo ne. Pokud však i v případě, že eh, text není úplný, to nebylo, eh, tato chyba nevznikla úmyslně, je třeba daný základní akt požádat, považovat za neplatný. Na druhé straně ovšem tedy soudní dvůr prověřil všechny relevantní části daného základního aktu a to tedy slovo po slovu což je trošku neobvyklé ve chvíli, kdy je to ta volba toho, co můžeme kontrolovat. A pokud jde o kontrolní ustanovení, považuje je za validní i v případě, že obsah toho příslušného ustanovení je do značné míry vágní. A to v případě, že, na, že kontrola prováděná na základě takového ustanovení je ovšem velmi detailní. A na závěr tedy ještě narýsuji paralelu s prací vašeho výboru. Vy jste nyní tedy nedávno hlasovali o velice důležitém aspektu delegovaných aktů a rozhodli jste o kritériích, která mohou být použita. Teď je otázka, zdali tento judikát něco mění v této věci. Asi ne. Proč? Protože máme méně vodítek ze strany soudního dvora, ale to znamená, že naše interní vodítka, tak jak se to vlastně odhlasovalo na plenárce, jsou ještě víc potřeba. A abychom tuto pravomoc kontroly mohli uplatnit, musí tedy parlament vědět, jak vlastně používat kritéria, která považuje pro příslušný případ za vhodná. Některé formulace by bylo dobré uh, by bylo dobré lehce upravit, kdybychom tento judikát měli k dispozici ještě před hlasováním. Nicméně ty hlavní prvky tam jsou. Všechny jsou naprosto přesně definovány, tak aby se podle tohoto principu mohl řídit legislátor i do budoucna. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji mnohokrát pro tyto z hlediska Evropského parlamentu velice důležité informace a vysvětlení, protože se přímo dotýkají naší politické práce. Přeji si někdo z poslanců vystoupit? Pokud tomu tak není, tak vám ještě jednou děkuji. A přicházíme, dostávám se k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je bod číslo 5. Týká se to případu Rivelíny. Já Momentálně zde pana Rivelínyho nevidím v sále a proto k tomu podotknu jenom pár slov eh, k celému případu, protože nemá smysl o tom diskutovat. Jde tady o ústní otázku, kterou položil pan Rivelíny komisie, která nebyla včas komisí zodpovězená v uvedené lhůtě. A proto podle našich pravidel pan Rivelini si přeje, abychom, protože tento případ se týká i našeho výboru, o tom ještě jednou zde na výboru diskutovali. Z obsahového hlediska se zdá, že ten problém je vyřešen. Pan Rivelini zjevně s tou odpovědí není eh, Eh, spokojen, proto také měl možnost eh, vystoupit dnes, ale protože zde není a z obsahově jsme tu věc vysvětlili, i komise se dostatečně omluvila za tu opožděnou odpověď, z tohoto důvodu bych tady ukončila bod číslo 5 a přecházíme k dalšímu. Je to bod číslo 6, který se týká agentury Eurojust. Tady máme naplánovanou rozpravu a proto Nyní předávám slovo zpravodaji Luigi Bellingwerovi. Prosím, Luigi. Allora, noi dobbiamo discutere questo. Eh, děkuji. Eh, paní předsedkyně, eh, u příležitosti toho, této výměny názorů budeme diskutovat o tomto dokumentu, který se týká Eurojustu. Uvedu svou první úvahu. Jde o trošku zvláštní, podivnou rozpravu, protože dnes je poslední zasedání a my eh, musíme stanovit body, které mají určité dopady do budoucna. Já tedy mám pocit, že vlastně se blížím k okraji propasti a někdo do mě strká, abych ještě udělal další krok a spadl do té propasti. Eh, takže to je opravdu trošku uh, uh, bizarní situace. Na tomto bodu pracuje výbor Libe. Je to text, který asi přenecháme příštímu eh, parlamentu, tedy parlamentu v příštím eh, volebním období, který bude muset vést diskusy s Eurojustem a eh, evropským žalobcem. Tady jde především o otázku úřadu evropského žalobce. Nová smlouva vytváří tuto funkci evropského veřejného žalobce. Je to důležitá věc, samozřejmě jsou pro i proti, jako by to bývá vždycky, ale je to rozhodně velice významná záležitost. Abychom mm, mohli posílit spolupráci mezi státy při potírání zločinnosti, zejména organizovaného zločinu, Eh, pak právě Eurojust je tou nejdůležitější strukturou. Ostatně Eurojust eh, zanechává velmi důležité eh, stopy v životě EU. Eurojust přináší výsledky až k dnešnímu dni. Eurojustu se daří překonat některé negativní aspekty veřejného i soukromého života v EU. Organizovaný zločin neuznává žádné hranice, nerespektuje hranice, neomezuje se eh, na nějakou zemi. A to, že je, že existuje taková struktura jako Eurojust, to právě umožňuje eh, realizovat některé iniciativy, které přinášejí dobré výsledky. Takže jedinou úvahu, kterou tady chci vyjádřit k tomuto dokumentu, eh, který teď okamžité eh, platnosti nemá nějakou, eh, nějaké důsledky. Pak k tomu mohu říci toto. Když se dotýkáme takovýchto otázek, při respektování vazby mezi oběma aspekty, pak musí být návaznost mezi Eurojustem a Evropským veřejným žalobcem. Až vznikne, až bude skutečně existovat Evropský veřejný žalobce, tak předpokládám, že se určitě eh, rozvine posílená spolupráce. Musíme eh, jistě eh, pozorně sledovat Eurojust. Eurojust bude mít velice důležitou úlohu. Tady se navrhují některé strukturální reformy Eurojustu. To jsou operativní, administrativní aspekty, otázka přítomnosti členů Evropské komise a podobné aspekty vyjádřit se k tomuto textu, no to si myslím, že teď je pozdě pro současný parlament v tomto volebním období. Eh, bylo by dobré také mít eh, stanovisko Eurojustu a eh, zjistit, jak Eurojust odůvodňuje to či ono stanovisko, jak nám může Eurojust sám uvést některé aspekty k jejich práci. Takže to k tomu mohu říct já. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Luigi. Ano. Nyní tady máme naprosto poslední schůzi výboru pro právní záležitosti v tomto funkčním období a jsme v situaci, kdy tady jak si do, můžeme pouze otevřít velice zajímavá témata, ale nemůžeme je uzavřít a dopracovat do konce. Ale přesto mm, to, co si tady podotkl k Eurojustu, je velice důležité. Je důležité, abychom e, toto jaksi předali dalšímu parlamentu. Což učiníme. Přeje si někdo vystoupit? Zjevně ne, proto to Luigi, ta práce, kterou si odvedl, bude jakýmsi výchozím bodem pro práci příštího parlamentu. Děkuji mnohokrát. A nyní přecházíme k dalšímu bodu, který je v naprosto stejné situaci. Je to bod číslo 7. Procesní záruky pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení. Naší spravodajkou je paní Tajn. Prosím, máte slovo. Děkuji. Již naposledy jsem to v podstatě téměř eh, ve celé šíři představila. Jedná se pouze o pracovní dokument, o kterém tady nebudeme hlasovat, protože o pracovních dokumentech se nehlasuje. Ale já bych tady schrnula eh, ten hlavní obsah. Pod tuto směrnici nespadají případy, kdy děti se nedopustily trestního činu, kdy pouze dle národního práva šlo o restriktivní opatření, jako je například ochrana či výchovné opatření. E, zde jde pouze skutečně o skutečné trestné činy. Pak jsme měli bod odůvodnění 9, že by ta směrnice pracovala i pro trestné činy, které spáchal ten týž člověk po navršení věku 80 let, pokud takto ty trestné činy jsou propojeny, mělo by to být zapojeno do článku 2 směrnice. Když to někdo spáchá trestný čin před dovršením věku 80, 18 let a tento trestný čin páchá i nadále po dovršení 18 let, tak zde by mělo i toto spadat po tuto směrnici, i tedy ten trestný čin, který je nadále páchán po 18 let po věku 18 let. Co se týče e, práva na informace dětě, dítěte či jeho výchovného prostředníka a práva na mm, právní pomoc, toto má být omezeno, což není přijatelné. Mělo by to být takto, že vždy, kdy e, se můžeme obávat e, trestně právních sankcí, musí zde být právo na právní pomoc na obhájce. Dále ve svém dokumentu nesouhlasím s tím, že by tady měla být možnost výslech dětí zaznamenávat audiovizuálním způsobem. Máme zde celý řadu posudků, které dokazují, že to dítě vystavuje neoprávněnému nátlaku a je tady nebezpečí, že ten záznam se bude veřejně rozšiřovat potom. Namísto toho eh, navrhujeme, aby tady byl eh, vlastně povinný, povinná pomoc eh, při výslechu pomoc psychologa, který bude speciálně vyškolen. Co se týče trestu odnětní svobody, které pro děti je důležité, aby tyto děti měly zvláštní zacházení ve vězení. Pokud neexistuje vězení pro mládež, je nutné, aby v tom vězenském zařízení bylo oddělené, byly oddělené prostory pro děti a mladistvé, tak aby ne měli kontakt s dospělými odsouzenými. Dále Vyloučení veřejnosti v rámci trestních řízení s dětmi je nutné, na to poukazuji, a poukazuji na to, že bychom zde neměli mít ani jednu jedinou výjimku, a to ani v případě, kdy údajně bylo dostatečně zohledněno blaho dítěte. Protože něco takového otvírá dveře neočekávaným případům, který nepředvídatelným případům a nebyli bychom si jisti, zda by ve všech členských zemích eh, byly, bylo k dětem přistupováno v této věci stejným způsobem. Pak jsem ještě jednou podtrhla, že je důležité, aby děti sami byly přítomny eh, v rámci soudního řízení, že je důležité k tomu přistupovat eh, mnohem rigidněji než v případu dospělých a že v žádném případě se nesmí přijímat rozhodnutí, pokud je dítě řádně omluveno, například kdy rodinný příslušník je nemocen, či kdy je předložena nějaká jiná omluva. Co se týče eh, nákladů na proces, v návrhu se navrhuje, aby v případě osvobození nesl veškeré náklady stát a v případě odsouzení musí eh, nést náklady osoba, která eh, zodpovídá za výchovu dítěte a také náklady eh, na odsouzení v případě, že rodina nemá dostatečné prostředky a hrozilo by to blaho dítěte, v takovém případě nákladné odsouzení má nést také stát. To je tedy ve stručném schrnutí obsah mého dokumentu. Eh, jak jsem ji říkala, je to pouze pracovní dokument pro příslušný výbor, což je výbor Libe, ale jde nám o to, abychom nastavili co možná nejvyšší standardy tak, aby v příštím volebním období, eh, doufejme, to parlament takto od nás převzal. Předsedkyně, děkuji paní Tajn. Přeje někdo vystoupit? Není tomu tak. Proto pouze krátká poznámka z mé strany. Nejdříve děkuji mnohokrát za to, že jste odvedla takto pečlivou práci na tomto tématu a na vašem pracovním dokumentu. Myslím si, že jste vypracovala jasnou a silnou pozici výboru pro právní záležitosti a navíc je důležité, že právě náš výbor, který se velice dobře vyzná v právních záležitostech, se do té věci odpovídajícím způsobem zapojila, aby to tedy nezůstalo pouze na příslušném výboru, což je výbor LIBE, který se sice zabývá základními právy, ale také otázkami, eh, vnitrostátními otázkami. Takže ještě jednou děkuji a dostáváme se k bodu číslo 8. To jsou prováděcí akty a opatření podle článku 88 jednacího řádu. To jsou ty naše známé akty v přenesené pravomoci, delegované akty. K tomu mohu říci pouze to, že pan zpravodaj, pan Karim, zde nespít nemůže, ale jeho názor, který sdílím, je ten, že e, s tímto žádné problémy nejsou, nemá žádné námitky, proto pokud si přijete, tak se k tomu nyní můžete vyjádřit. Zdá se, že si nikdo nepřeje vystoupit s nějakou poznámkou. A tím se dostáváme, a to velmi rychle, již k dalšímu bodu, což je bod číslo 9. Subsidiarita. Pan Karim je ovšem rovněž naším zpravodajem, nemám k tomu nic, neobdrželi jsme od naší poslední schůze 23. k tomuto nic nového a proto můžeme ukončit tento bod a dostává se nyní k bodu číslo 15, což je bod různé, který takto předejmeme a to bude prezentace, která se týká obchodních tajemství. Prosím ještě paní Lichtenbergová již k obchodnímu tajemství. Přejete si eh, vystoupit před prezentací, prosím. Pro mě je to velice zajímavé. Myslím si, že jsme to měli diskutovat již dávno. Nyní se říká, že jsme o tom sice diskutovali, ale ono je to problematické v konečném důsledku, protože v dalším volebním období se k tomu vracet, budou na to odkazovat a já si myslím, že je to velká škoda proč jsme si to takto rychle na poslední chvíli dali na pořad sednání. Já se ptám, souvisí to eh, s TTIP, tedy s dohodou volem obchodu s USA? Dobře víme, že v rámci vyjednávání o této dohodě TTIP obchodní tajemství budou stát hrát obrovskou roli. A pokud tomu tak je, tak já si přeji, abychom k tomu přistoupili v tomto kontextu. Předsedkyně paní Lichtenbergerová, já to beru na vědomí. Jistě není to žádné tajemství, že právě dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unii a USA je nyní jedna z těch největších priorit, to špičkové téma. A to, co jste právě řekla, je velice hodnotné. My to zaznamenáme a Předáme to dalšímu parlamentu dalším volebním období a budeme na to hledět opravdu velice bedlivě a e, budeme to striktně sledovat. A nyní se hlásí o slovo paní zpravodajka, paní Galo. Ano, já bych tomu ráda také něco stručně dodala. Já jsem byla zpravodajkou k té záležitosti a myslím, že si to vzpomínám dobře, že už jsme o tom diskutovali na posledním zasedání výboru Jury. Já jsem eh, žádala E, aby e, bylo zaujato stanovisko a bylo rozhodnuto, že je zbytečné předkládat pracovní dokument, protože na to není čas. Není čas na to, to dále prodiskutovat. Takže tím si myslím, že celá záležitost byla ukončena. Taky Děkuji, paní Galo, za vaše vysvětlení. E, jako u celé řady dalších dokumentů a témat, o kterých nyní diskutujeme, v podstatě dospíváme k závěru. A nyní máme možnost, a zde vítám pana Udo Buxe z Policy Department, a máme možnost eh, ho nejenom přivítat, ale položit mu také otázky. A samozřejmě jako u té celé řady dalších věcí i toto téma eh, půjde jako velice důležité téma do dalšího vodobního období. Děkuji. Já mám tady na starosti v našem oddělení práva občanů a e, také tedy sleduji práci vašeho výboru a pokud je o TTIP, TTIP tak jsem si udělal tedy mm, trošku průzkum a je to tak, jak říká pan Lichtenberg. Není jasné, jestli v dohodách TTIP budou řešena také obchodní tajemství, protože, jak víte, obsah těch jednání je doposud tajný. Uh, Spojené státy eh, zřejmě o toto usilují a diskuze o obchodním tajemství v tom případě se bude týkat eh, toho, jak najít tedy přístup eh, koherentní pro obě strany. Ale jak říkám, vlastně ještě ani nevíme, zdali práva duševního vlastnictví a obchodní tajemství je součástí vyjednávání. Já jsem si udělal předběžnou analýzu toho, jak vypadá ochrana obchodního tajemství Myslím, že by se později vyplatilo udělat důkladnější průzkum a provést, vypracovat například nějakou studii, kterou bychom zadali eh, třetí straně, případně uspořádali workshop, tak abychom získali co nejvíc eh, důležitých vstupů. Co je to obchodní tajemství? Eh, tento koncept použi, tady budu ilustrovat na základě konkrétního případu z médií, ze zábavního průmyslu, 90. letech eh, padl judikát ve Spojených státech, podle kterého pan Bradley, který byl zaměstnancem pana Kristo, eh, jakožto scout, který hledal talentované disk žakeje, eh, Později tedy založil vlastně platformu ePort, což je online platforma pro totéž a dal výpověď panu Kristovi. A pan Kristo na něj podal žalobu u, kraj, u soudu v Kolorádu a to právě pro porušení obchodního tajemství. Tím obchodním tajemstvím měl být takový dotazník, kterým byl vypracováván profil uh, disk šokejů. Kolorádský soud eh, rozhodl, že právě takovýhle dotazník a seznam potenciálních kandidátů může být považován za obchodní tajemství. Ačkoliv tedy vlastně jména těch dotčených osob je možné najít v telefonním seznamu, eh, přesto eh, tedy vlastně ta kritéria, na základě kterých byly hodnoceny, nebyly veřejnosti známy. Takže je to obchodní tajemství. Další příklad je Dalším příkladem je nápoj Coca-Cola. Jejíž recept vlastně nikdy nebyl chráněn ochranou známkou. Jakákoliv důvěrná obchodní informace, která se týká produktu, může být chráněna. A to se týká čehokoliv eh, specifické eh, substance v pneumatikách, specifické součástky v motoru, obchodní strategie nějakého podniku. Najdeme to i v sektoru služeb, například manažer, pokud jde o manažerské techniky. Ehm, sítě mezinárodních hotelů a podobně. Také literární a umělecký materiál může být tedy podkladem pro Eh, nové televizní seriály, případně eh, fotografie mohou být eh, opětovně použity jakožto obal na hudební nosiče a podobně. Také vlastně státní orgány jsou držiteli obchodního tajemství může dojít také k tomu, že vlastně celý ten, eh, celý ten obchod se postupně rozvíjí a je ještě příliš brzy na to, aby daná informace již mohla být chráněna ochranou známkou. Je, jde však již o obchodní tajemství. A proto vlastně tento koncept je méně chráněn než například autor, než tedy například nástroje, které máme v oblasti autorského práva a podobně. Ale v podstatě tady máme tři faktory, ačkoliv tedy ta oblast je trošku vágnější, které jsou jaksi společné, ať už jde o jakýkoliv typ práva nebo jurisdikce. Je-li něco neznámo veřejnosti, je to tajemství. Za druhé, pokud to přináší ekonomický přínos svému držiteli, tam nejde tak ani o hodnotu té informace, ale jde o to, že ta informace je hodnotná, protože je to tajemství. A za třetí, musí jít, eh, musí tedy vlastně to tajemství, jak se vyžadovat určité snahy o jeho zachování. Ochrana obchodního tajemství eh, také je někdy výhodnějším postupem, než jít cestou žádosti o patent protože ochrana obchodního tajemství například si nevyžaduje registraci a je tedy lacinější. And? A také v porovnání s patentem obchodní tajemství nemusí být úplně novým nápadem nebo koncepcí. A také pokud jde o časový rámec, ochranu obchodního tajemství lze vlastně do nekonečna prodlužovat. A to je tedy také výhoda ve srovnání s patentovým právem. Například tedy, pokud by se na recept na Coca-Colu stahoval patent, jistě by již dávno vypršel. Protože tedy a, patent je časově omezen. A navíc tedy skutečnost, že něco je vlastně předmětem ochrany jako obchodní tajemství, nemusí být zveřejněna. Zatímco v případě, eh, že jde o patent, tak je vlastně třeba eh, tu skutečnost, která je chráněna, ozřejmit, takže nějaký šikovný pracovník to lehce může eh, využít. Pokud je o právní ochranu, Nabízejí se různé právní nástroje, vede se akademická diskuze o tom, zdali obchodní tajemství patří do oblasti duševního vlastnictví, práv duševního vlastnictví. Evropský soudní dvůr v případě Microsoft řekl, že ne. Nicméně míra ochrany v různých jurisdikcích se významně liší. Nemůžeme to srovnávat s jinými oblastmi duševního práva, například pokud jde o eh, patenty, eh, ochranné známky a podobně. Čili v případě obchodního tajemství je ten právní rámec roztříštěný. Pokud jde o mezinárodní úroveň na úrovni VTO v roce 1994, došlo v rámci dohod TRIPS k dohodě, které měly odstranit překážky mezinárodnímu obchodu tím, že budou eh, aplikovány jednotné postupy, pokud jde o užití práva duševního vlastnictví. Konkrétně se toho týká článek 39 eh, dohod TRIPS, který nabízí minimální míru ochrany všem členům VTO, je pro ně závazný a je závazný také pro Evropskou unii. A potom samozřejmě je vždycky užitečné podívat se, jak to funguje v americkém právním systému, kde bylo obchodní tajemství definováno v roce 96 v zákoně o, o průmyslové špionáži, kde je, a tedy tento akt nabízí velice komplexní definice toho, co může být obchodním tajemstvím a je vidět, že se to vztahuje na jakýkoliv typ informací, e, inženýrské, vědecké, Eh, umělecké a tak dále. Týká se to všeho, plánů, metod, postupů, programů, kódů a podobně. Ať už je to hmotné nebo nehmotné. A zdali je to uloženo fyzicky, elektronicky, na papíře, formou fotografií a podobně. Z americké soudnictví pak tedy trestně stíhá krádež obchodního tajemství eh, ze strany zahraničních mocností a také za účelem hospodářského obohacení se, přičemž ta pokuta může činit až 5 milionů dolarů, v případě organizace podniku dokonce 10 milionů dolarů, či trest tedy odnětí svobody až 50 let. Ano, je to tedy federální zákon. A pak samozřejmě máme ještě 50 eh, samostatných unijních eh, jurisdikcí. V Evropské unii ta, ochrana, ta míra ochrany eh, se výrazně liší členský stát od členského státu. Jediný členský stát, který má konkrétní legislativu k obchodnímu tajemství, je Švédsko. Itálie, Francie a Portugalsko mají konkrétní ustanovení na ochranu obchodního tajemství ve svých obchodních zákonicích, například, ale například v Rakousku, Polsku, Španělsku, Německu je relevantní ustanovení v zákoně o hospodářské soutěži. Jiné jurisdikce eh, to řeší například eh, ustanoveními v jiných typech legislativy, například v legislativě, která uplatňuje, který upravuje pracovní poměr, takže je možné stíhat zaměstnance, zatímco například eh, v Nizozemsku je to pouze tedy vlastně eh, přestupek. Zatímco v jurisdikcích, které mají zvykové právo, jako je Irsko a Spojené království, kde tedy vlastně chybí konkrétní legislativa na toto téma, je obchodní tajemství eh, chráněno pouze na základě zvykového práva a také formulací dohody nebo kontraktu. To je proč v listopadu 2013 komise navrhla, v dokumentu 2013-813, tedy předložila návrh směrnice o ochraně nezveřejněného know-how a e, ochraně obchodního tajemství. Podle evropského Eh, Evropské komise vznikají každý rok miliardy, tedy škody v řádu miliard, pokud jde o důsledky průmyslové špionáže. V některých členských státech eh, vlastně chcete-li někoho zažalovat za to, že vám odcizil obchodní tajemství, musíte u soudu zveřejnit obsah toho obchodního tajemství, což jak se jde proti duchu nebo proti smyslu celé věci. A neexistence jednotné legislativy také vlastně brání přeshraničnímu šíření znalostí a inovací a také by odradila podniky od nepřátelských převzetí například, protože většinou jde právě o snahu získat nějaké obchodní tajemství. Není-li možné získat ho jinak. Návrh směrnice obsahuje obecnou definici toho, co je to obchodní tajemství a také konkrétních způsobů, kterým oběti mohou žádat o nápravu. Mělo by to tedy ulehčit práci národním soudům, které řeší podobné případy a také by to vedlo ke stažení produktů, které byly vyrobeny na základě odcizeného obchodního tajemství z trhu a samozřejmě by také bylo možné vymáhat náhradu škody. Tato směrnice je tedy určena členským státům a měla by obsahovat určité základní postupy a také opravné prostředky, které umožňují podle občanského práva se bránit v případě odcizení obchodního tajemství. Členské státy by měly zajistit to, že kompetentní soudní orgány eh, zde rozhodnou ve prospěch osob hm, poškozeného držitele obchodního tajemství o jeho očkodnění. A je třeba v případě soudního řízení eh, zohlednit všechny potenciální dopady, včetně ušlého zisku a negativního hospodářského dopadu. A nyní na závěr, pokud jde o potenciální problémy případě tohoto typu harmonizace. Tento návrh směrnice se opírá o článek 114 smlouvy o fungování Evropské unie. A jak jsme viděli, obchodní tajemství je možné vlastně nazírat eh, ze tří různých úhlů pohledu. Za prvé v případě nekalé hospodářské soutěže, podle obchodních dohod, pracovních dohod, nebo také tedy z hlediska ochrany svobody projevu. A tady je tedy ten problém s těmi takzvanými whistleblowers. A pokud jde o porušení důvěry, tady je možné to stíhat trestně či podle porušení dané dohody. Pak je tu také možné řešit problematiku ochrany obchodního tajemství, které je zveřejněno formou reverse engineering, to znamená, někdo vlastně důkladně proskoumá fungování nějakého produktu, eh, toho, jak funguje, z čeho se skládá, a tím vlastně odha- eh, jak si rozmontuje ten produkt a tím odhalí obchodní tajemství. A třetí bod, o ta, jak tedy řešit problematiku tzv. whistleblowers, osob, které upozorní na nekalé postupy. V případě, kdy zveřejnění obchodního tajemství prospívá veřejnosti, jde-li o zveřejnění nekalého chování podniku, ať už jde o uzavírání kartelových dohod, porušování environmentální legislativy a podobně. Podle principu, tedy podle principu základních eh, práv článku 10 Evropské úmluvy o základních lidských právech, tu máme tedy právo svobody projevu a pak tu máme také článek 8 eh, úcta k rodinnému eh, a soukromému životu. Máme tu také svobodu projevu, náboženského vyznání a tak dále a také články 17, eh, právo svobodného podnikání. Eh, všechna tato práva jsou si rovna, žádné nemá prioritu a je tedy třeba najít rovnováhu mezi různými metodami ochrany. To znamená, že ve chvíli, kdy eh, se vyžádáte nějaký tedy externí posudek zvenčí, my jako výbor tak je důležité, aby to stanovisko obsahovalo právě všechny tyto aspekty. Pokud jde o komplexní analýzu návrhu komise, a například analýzu tohoto návrhu z pohledu jednání o dohodách typ nebo byste tedy mohli postupovat podle jednotlivých případů eh, porušení obchodního tajemství, tedy podle těch jednotlivých témat, ať už jde o problematiku whistleblowingu a podobně, a analyzovat návrh komise z tohoto pohledu. Děkuji. Děkuji za toto velice zajímavé vystoupení a nyní dávám slovo paní Lichtenberg. Děkuji mnohokrát. Potvrzuje to vlastně názory všech, kteří se tou problematikou zabývali hloubš, hlouběji. Také ten eh, váš názor, co se týče velice zakaleného charakteru, neprůhledného charakteru tohoto elementu, který eh, v mnoha různých oblastech je systematicky používán proto, aby byly omezeny práva občanů eh, na přístup k informacím a to velice závažným způsobem. Například vím, co se týče zdravotních otázek emisí průmyslových podniků, tak oni vlastně tvrdí, že je to otázka obchodního tajemství a toto takto využívají. Například dále, když jde o to zjistit, zda v případě jisté produkce vznikají skutečně škodlivé vládky, či jsou používány pro tuto výrobu. A v takovýchto případech se to zneužívá, těch případů je velice mnoho. Problém tedy nespočívá v obchodním tajemství, problém spočívá v tom, že v celé řadě oblastí to obchodní tajemství je vykládáno velice širokým způsobem nad hranice toho vlastního účelu samotného e, obchodního tajemství, totiž tedy toho, aby se zabránilo průmyslové špinenáři a nekalým hospodářským podmínkám. Jde skutečně o to, aby se například nasadili náhubky těm, kteří upozorňují například na nelegitimní nezákonné používání chemikálí. Jde například, a to jsem zjistila teprve přednedávnem o to, že ve Francii se využívá tohoto obchodního tajemství například proto, aby se jaksi e, zakrývaly zvláštní věci, které, se, které probíhají okolo získávání půdy v bývalých koloniích. Takže ta koncepce toho obchodního tajemství je sama o sobě z pořádku, ale její využívání je velice pochybné. A ze své zkušenosti mnohaleté politické pláce a také proto, že ne, jsem velice e, často na to upozorňována samotnými občany, vím, že právě obchodní tajemství se využívá proto, aby se zabránilo občanům přístupu eh, k informacím například právě o škodlivých látkách ve výrobě. Tedy, pokud chceme mít v této oblasti regulaci, musíme zajistit vyváženost mezi eh, tedy tím, co je třeba skutečně chránit a mezi přístupem k informacím. Říkám to, protože je to pravděpodobně možno moje poslední vystoupení ve výboru pro právní otázky eh, během poslední vystoupení za těch deset let, když jsem zde pracovala s velkým nadšením a musím říct, že mám velké starosti, že zde pravděpodobně eh, by mohlo dojít k tomu, že se Evropský parlament tady vydá cestou, protože samozřejmě průmyslová špionáž je velkým problém, že se tady parlament vydá cestou, která bude ještě více oklešťovat práva občanů. Například, když jde o Archuskou úmluvu, či když jde o informace, které občané potřebují proto, aby mohli eh, hodnotit odhadnout rizika, která jim hrozí. A proto mohu pouze apelovat na poslance, které, kteří zde budou zasedat v příštím volebním období, aby k této věci přistupovali s opravdu velkým s velkou obezřetností, protože pokud tyto věci nebudou oficiálně na stole při vyjednávání TTIP, i když nebudou tedy oficiálně součástí vyjednávání, tak se toho eh, týkat prostě bude. Takže nevím, zda oficiálně bude tedy na stole ta vyjednávací složka regulace v oblasti obchodního tajemství, ale do obchodního daňství se to týkat bude a pravděpodobně také i vzájemného uznávání v praxi, což by pro evropské malé a střední podniky mohlo být velice nebezpečné na jedné straně nebo na druhé straně by to mohlo ohrozit vymáhání práva na přístupu k informacím, k dokumentům. A mohlo by to být tedy pro občany minimálně stejně tak nebezpečné jako pro podniky. Proto tedy na vás apeluji, abyste v této oblasti hleděli na to, aby byla zachována vyváženost různých práv abyste zde postupovali velice pečlivě a svědomitě, protože tady jde skutečně o jádro problému. Jde tady o jádro celé problematiky přístupu k informacím a také o jádro eh, té problematiky, která se v rámci vzájemného uznávání týká všeho, co vzejde z možné dohody o velném obchodu. Týká se to eh, všeho, co není patent či eh, z značkou nějakou, která je chráněna eh, autorským právem. Toto se vše zabalí do jakéhosi balíku, všeho ostatního, bude to velice neprůhledné a dobře víme, že různé svodní dvory ve svých judikaturách k tomu budou přestupovat naprosto rozdílně. Je důležité si tedy uvědomit, že pro budoucnost je to extrémně důležité téma. Děkuji paní Lichtenbergerové a nyní pan Masip, prosím. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se zúčastnil s velkým zájmem výkladu, kterou přednesl náš expert. Je to s velkým zájem, protože je to jedna věc, která mě trápí, jak tak jako trápí celý výbor a eh, to právě teď v době, kdy náš mandát končí. Mě to velice trápí, že v Evropě nemáme jasněji právně vymezenou otázku obchodního tajemství, jak to tady velmi dobře eh, vysvětlil náš expert. Já myslím, že to je situace, kterou prostě musíme brát v úvahu a to zejména proto, nebo zejména tehdy, kdy se chystáme uzavřít dohodu se spojenými státy. Já jsem Eh, působil v oblasti právní praxe. Já vím, že eh, ve Spojených státech je daleko více rozvinuta ta kritická masa eh, definování obchodního tajemství, zatímco Evropa tady je v situaci, kdy prostě není možné ponechat to všecko pouze interpretaci soudů do budoucna je přece povinnost, eh, že parlament, když narazí na takovou otázku, jako právě my nyní teď, narážíme na otázku eh, obchodního tajemství, musíme otázku definovat, musíme požadovat, aby naši profesory tuto otázku jasně definovali. To je všechno z mé strany. Děkuji. Eh, Děkuji mnohokrát. A Vidím, že nikdo jiný si již nepřeje vystoupit k tomuto bodu na pořadu jednání a tak se dostáváme k hlasování. Paní Lichtenbergerová ještě. Ráda vám slovo uděluji. Já jsem chtěla ještě jednou poprosit, abychom možná přímo eh, byli v kontaktu s Policy Department, tak, abychom mohli jim předávat veškeré naše podněty v tom smyslu, jak by ta studie měla vypadat, a co by v ní mělo být obsaženo právě z hlediska uchování, zachování práva na informaci pro občany. Pokud by ta možnost takto byla, tak bych já ji velice ráda využila. Předsedkyně, děkuji paní Lichtenbergerová, já e, vaši poznámku velice ráda takto převezmu, váš podnět a budu takto postupovat. A, a ještě tady máme další odezvu, pan Antonio, ještě krátce ne, já, takže jsem ho asi nepochopila správně. Tento bod je velice důležitý pro budoucnost. My ho tímto uzavříme, uzavřeme a nyní tady zdravím ještě dalšího poslance, další poslance, kteří přišli na hlasování a tím se včas přesně dostáváme k hlasování. Ale ještě bych ráda k bodu 15 různé, kterému se věnujeme v naší veřejné části, e, něco řekla k e, delegaci do Aten. Já to tady ještě nebudu, již nebudu otvírat, protože všichni poslanci mají velice málo času ke konci volebního období. A já jsem se obrátila na sekretariát našeho výboru a do zápisu bude dána odpovídající zpráva o této delegaci a nyní se dostáváme přímo k hlasování, které dnes bude velmi krátké. Nejdříve všechny prosím, aby si ověřili, zda mají u sebe své elektronické hlasovací karty, protože tam budeme mít jmenovitá hlasování. Pokud kartu nemáte, tak vás prosím, abyste nám dávali zdavení rukou, abychom mohli dát do zápisu, kdo byl pro a kdo proti. Eh, s ohledem na počet poslanců, kteří tady jsou, budeme mít relativně přehlednou situaci. Nyní jsme tedy u stanoviska paní Tain, která se týká posílení některých aspektů presumpce neviny a práva na přítomnost během soudního jednání v rámci trestního řízení. Až začínáme hlasovat, doufám, že jsou všichni připraveni. Začínáme článkem 2. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Článek 3, odstavec 1, Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Schváleno. A jsme u pozměňovací návrhu 11. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 12 pro? Proti? Schváleno. Návrh 32 pro, proti, schváleno. Návrh 33 pro, proti. Budeme to muset ověřit. Zahajuji hlasování. Bereme to na vědobí, ano. Pan Rabkaj a další poslanec. Schváleno. Prosím. Budeme zacházet s časem relativně velkoryse. Takže prosím o znamení rukou, my to eh, samozřejmě zaznamenáme. Já jsem to nechala zkontrolovat, protože to nebylo jasné. Ano, ale nyní to jasné je, je to rozhodně schváleno. A jsme na návrhu číslo 13, kdo je pro? Proti? Schváleno. Návrh 14 pro, proti, schváleno. Návrh 15 a 34 jsou identické, kdo je pro, proti, schváleno. Návrh 16 pro, proti, schváleno. 17 a 35 jsou identické, kdo je pro, proti, schváleno. Návrh číslo 18, kdo je pro, proti, schváleno. Návrh 19, kdo je pro, proti, schváleno. Návrh 20 a 36, rovněž identické, kdo je pro, proti, schváleno. Kompromis číslo 2, kdo je pro, proti, schváleno. A jsme u návrhu 21, kdo je pro, proti, schváleno. Návrh 38 pro, proti, schváleno. Návrh 22 pro, proti, schváleno. Návrh 23 a 39 jsou identické, kdo je pro, proti, schváleno. Návrh 27, kdo je pro, proti, schváleno. Další odpadají a jsme návrh číslo 2, kdo je pro, proti, schváleno. Návrh 3, pro, proti, Schváleno. Návrh 4 a 28 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Návrh 5 pro? Proti? Schváleno. Návrh 29 pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 6 pro? Proti? Schváleno. Návrh 7 pro? proti, schváleno. Návrh 8 pro, proti, schváleno. Návrh 24 pro, proti, schváleno. Návrh 25 pro, proti, schváleno. Návrh 26 pro, proti, schváleno. Tím se dostáváme k jmenovitému hlasování. Omlouvám se, říká paní předsedkyně, dostáváme se k závěrečnému hlasování o návrhu stanoviska elektronicky. Zahajuji hlasování a já samozřejmě zohledním hlasy těch, kteří sebou hlasovací kartu nemají. Tedy ještě jednou zahajuji hlasování. Pan Rabkaj a pan Berlíker hlasují pro. Máme tedy úžasný výsledek hlasování. Bylo to jednomyslně přijato, její stanovisko. Eh, Gratuluji tedy paní Tajn. A tím se dostáváme více či méně k závěru veřejné části naší schůze. Eh, přistoupím k tomu rychle a bezbolestně, ale děkuji vám mnohokrát za konstruktivní spolupráci. A než to celé uzavřu, ještě bych ráda udělila slovo paní Tain a rovněž bych ráda poprosila všechny poslance, aby zde ještě zůstali i nadále, protože budeme mít eh, schůzi za zavěřenými dveřmi, kde budeme také ještě hlasovat. Takže nejdříve uděluji slovo paní Tain a prosím vás, zůstaňte s námi i nadále v rámci schůze za zavřenými dveři. Paní Táň, chtěla bych se ještě jednou zeptat, kdy máme informovat o cestě naší delegace do Řecka. Bylo mi řečeno, že mám tu informaci podat krátce před hlasováním, takže jsem nyní poněkud zmatena. Paní Táň předsedkyně, můžete takto učinit nyní? Já jsem to ohlásila přímo před hlasováním, že tady máme časový tlak a proto nebudeme této věci věnovat příliš mnoho času. Nyní máte tedy možnost velice krátce schrnout cestu delegace do Řecka, ale prosím vás skutečně o co možná nejvyšší možnou stručnost, protože v rámci zasedání za zavřenými dveřmi máme relativně mnoho bodů. Děkuji, ano. Budu na úvod tady řeknu, že bych byla proto, aby cesty, takovéto cesty delegací v budoucnosti se neodehrávaly tak krátce před volebním bojem, či respektive přímo během volebního boje, protože to mělo dopad na účast. Byli jsme tam pouze tři. A vedoucí naší delegace, pan Berlinger, musel bohužel již po dvou dnech předčasně odcestovat. Proto bych tedy byla proto, aby takovéto cesty delegace eh, v budoucnu eh, se konaly na začátku posledního semestru v Řecku. Šlo tam tedy jeden eh, o záměr eh, legislativy, eh, což bylo dokončeno, malé pohledávky Brusel 1, štotkolský program, veřejné dokumenty, přičemž tomu nevěřím, a insolvenční řád. Shodli jsme se na tom, že srovnání právních systémů pomocí, pomocí barometr soudnictví bylo velice obtížné. A v Řecku vyšly najevo jisté věci, které nás překvapily. Právní systém byl dosud velice málo efektivní. Řecko má velice dobou, dlouhou dobu ří, dlouhou dobu průběhu procesů, soudních řízení, což souvisí s tím, že mnoho soudních řízení v jiných členských státech by vůbec neprobíhalo, ten spor by byl vyřešen mimo zoutně v Aténách máme možná pouze v Aténách momentálně pouze 350 tisíc probíhajících soudních řízení, to je téměř nepředstavitelné. Co se týče eh, samotných soudních řízení, mnoho věcí se dostává k soudu v rámci trestně právního řízení mm, a jsou to záležitosti, které by jinde byly například vyřešeny pouze pokutou. Mimo sporní řešení sporů. Eh, momentálně existuje mediační řízení, které je ale nové, eh, existuje pouze asi rok a půl. Dále Řecko má vysoký počet právníků. Ve srovnání s ostatními členskými státy má Řecko vůbec nejvě, nejvyšší počet právníků vůbec. Dále Eh, soudní řízení byla téměř bezplatná, což eh, vedlo k tomu, že občané se na soudy eh, obraceli velice rádi. Já jsem si vždy myslela, že je to taková typická německá vlastnost, ale v Řecku je to, mají tedy občané v tomto ještě větší oblibu. Takže často se toto tedy odehrává celou tu cestou, pak dochází k průtahům v procesech, a to díky právníkům. Řekové se nyní snaží ten systém změnit. Máme tady nový trestní soudní řád a také soudní řád pro občanské záležitosti. Zavádějí systém e-justice. Momentálně tam ještě nefunguje nesprávná možnost eh, registrace, nemáme eh, odpovídající statistiky, Soudci nemají počítače, musí si je sami nakupovat a to nejenom ty počítače, ale také veškerý software, který potřebují. Momentálně nám kletá, klesá v Řecku počet právníků byly zavodeny poplatky za soudní řízení, například paušála 200 eur za odvolání a vyšší paušála, pokud um, dojde ještě k dalšímu stupni právní korekce. Ovšem právníci toto kritizují. V rámci soudnictví již po dva roky se bojuje proti korupci, což činí zejména mladí soudci a poprvé je v tom podporuje politická oblast. V oblasti finančně politické reformy nepostupují a je to prostě tím, že je to pocitováno jako nespravedlnost. Zejména důchodci a lidé s nízkými příjmy mají pocit, že musí platit příliš mnoho ve srovnání s lidmi bohatými. Pak eh, takže je tady schoda na tom, že by bylo třeba změnit finanční politiku. Co se týče daňových podvodů, i zde došlo k mm, jistým krokům. Poprvé se zpracovává 200 skutečně velkých případů, ale e, není dostatek personálu pro to, aby došlo k řádnému zpracování těchto případů. V Řecku e, fu, to funguje také tak, že tady není přístup k policie že tady není určitá speciální politická jednotka, která by se zaměřovala na finanční oblast a pak tady nemáme žádnou speciální politický, policejní jednotku, která by chránila justiční budovy. Co se týče platů, došlo tady ke snížení platů o 38% do roku 2012. Na konci roku 2012 došlo k dalšímu snížení platů soudců, takže momentálně platy soudcům klesly o 60%. Eh, soudci se obrátili na ústavní soud žalob žalobou, protože je tím ohrožena jejich nezávislost. Nejvyšší soud toto stvrdil, takže je třeba znovu otevřít vyjednávání o tom, jak bude vypadat to snížení platů. Soudci souhlasí s těmi 38%, ale i co se nyní stane s tím 60% snížením, eh, zdá tedy eh, dojde k nějaké schodě, k nějakému kompromisu mezi 38 a 60%, to je nyní otevřené. Noví soudci dostávají čistý plat ve výši 1800 eur, relativně málo, a e, tyto soudci je možno překládat e, po celém Řecku, mohou být tedy přeloženi i na ostrovy a sami nesou náklady na stěhování. To jsou skutečně velká úsporná opatření, která byla zavedena. A na závěr e, práce pracovní skupiny byla viděna velice pozitivně budoucnu je tato práce žádoucí. Ovšem práce trojky i v oblasti soudnictví na ní se nahlíží jako na něco e, negativního, zejména na zapojení mezinárodního měmého půdu ze fondu ze dvou systém důvodů. Eh, jednak uplatňoval MMF zvykové právo, což eh, jaksi se nehodí k eh, řeckému právnímu systému. A za druhé, každé tři měsíce tam vysílali nové pracovníky, kteří neměli zkušenosti, informace a tak dále. To nám vyprávěli zejména notáři. A dále schoda panuje v tom, že oblast soudnictví není něco, na co je možné pohlížet je jako to na no, nějaký normální podnik a e, uplatňovat na to pravidla trhu, což ovšem zdá se trojka učinila zejména právě Mezinárodní měnový fond. A my jakožto delegace e, jsme s tím to souhlasili, že soudnictví má skutečně jiné úkoly než běžný podnik. Takže tímto bych to uzavřela, nemáme dost času, ale chci podotknout, že takovéto cesty delegací jsou velice důležité a zejména cesta do Řecka, protože je to členecký stát, eh, o kterém jsme zde debatovali nejčastěji. Děkuji. Děkuji a tím se dostáváme k víceméně oficiálnímu konci zasedání výboru Jury, tedy alespoň pokud jde o veřejnou část našeho setkání. Já vám chci vřele a srdečně poděkovat za skvělou spolupráci a to platí pro všechny. A to tedy i pro kolegy, se kterými se uvidíme znova, pro ty, kteří již nebudou poslanci a chci také poděkovat eh, sekretariátu za každodenní podporu práce tohoto výboru. Příští zasedání tohoto výboru se odehraje už za nového legislativního období, a to sice 7. července v Bruselu. A tím končím tedy řádné zasedání tohoto výboru. A proto tedy také žádám osoby, které nemají přístup na neveřejnou část naší schůze, aby opustili tento sál. Uděláme si kratičkou přestávku, maximálně jednu minutu a pak budeme pokračovat neveřejným zasedáním, protože máme ještě co rozhodovat.